se můžete ujmout slova. My jsme eh, zkoumali mandát eh, pana Lekegorta a je platný od 3. března. Jsou proti